Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Vážené kolegyně, kolegové, budeme pokračovat. Už máme 15.06 a čeká nás bod 17. Tady jde o diskusi s spravodajem Ohledně uzavření eh, komplexní dohody o hospodářské obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unii. Jak už asi víte, eh, proběhla intenzivní výměna názorů s eh, kolegy z národních parlamentů. Znovu jsme tam probrali některé body, o kterých často hovoříme i zde. Myslím si, že to tedy bylo velmi produktivní. Kromě toho jsme hodně intenzivně v krémích parlamentu hovořili o sděleních výborů a o stanovisku právní rady k tomuto tématu, takže jsme se dohodli na některých termínech. Čeká nás ještě jedna výměna názoru s právní službou, čeká nás tedy její vyjádření k, náru, k tedy k tomu nástroji a prohlášením, kterých je 38. Toto e, sdělení nám právní služba nemůže poskytnout dnes, ale poskytne jej 5. prosince, takže o tom budeme diskutovat znovu. Každopádně to stanovisko právní služby dostanete předem i písemně trošku se spožděním, ale konečně se rozhodlo, že eh, výbory Envy a Empl eh, poskytnou svá stanoviska. Předpokládá se, že eh, budou hlasovat právě toho 5. prosince, takže koordinátoři rozhodli, že naše hlasování na našem výboru proběhne 24. ledna. Takže 24. ledna k tomu budeme hlasovat. Hlasování na plenárce předpokládáme 2. února. A to bude na plenárním zasedání v Bruselu. To byly tedy připomínky na úvod. A nyní si vyslechneme, jaká doporučení předloží zpravodaj k uzavření dohody CETA. Já mu hned dám slovo. Thank you, Bernd. Thank you, chairman. Děkuji, Bende, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, komise, zástupci eh, kanadských úřadů, všichni, kdo jste zde. Máte před sebou naše, náš návrh doporučení, tedy rozhodnutí Rady o sevření komplexní hospodářské obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unii a jejími členskými státy na straně druhé. Máte tedy k dispozici tato, tyto návrhy doporučení. Já jenom řeknu to, co už všichni asi víme. CETA z mého pohledu je v podstatě nejmodernější eh, obchodní dohodou, kterou zatím Evropská unie vyjednala, tedy díky eh, našim vyjednavačům, ale také díky metodě vyjednávání. Je to tedy také obchodní dohoda, která byla vyjednána nejtransparentněji do posud. Kanada je naším důležitým strategickým partnerem pro obchod a investice. Výsledek, který nyní máme k dispozici, je v souladu s cíly, které byly stanoveny ve vyjednávacím mandátu. Právní služba Evropského parlamentu prohlásila, že je v souladu s evropskými smlouvami. Čeká nás také provizorní uplatnění této dohody, které je velmi mm, zásadně důležité a víme, že nebude eh, zahrnovat část týkající se ICS, eh, to znamená tedy těch eh, mezinárodních arbitráží. Ehm, teď nás čeká tedy hlasování na výboru a eh, ve zbytku parlamentu, takže ještě potřebujeme se vyslechnout naposledy tedy právní stanovisko právní služby k těm posledním otevřeným otázkám. Co se týče obsahu, prošli jsme jej mnohokrát, včetně, eh, tedy jsme je prošli spolu s našimi partnery, zainteresovanými stranami, pobavili jsme se o tom, jaké to bude mít výhody. Je to tedy samozřejmě obchod se zbožím, který je obrovsky důležitý, to je důležitá část protože vlastně tím odstraní téměř všechny eh, platby cel, eh, potom budeme mít také lepší přístup pro evropské dodavatele, evropské podniky na kanadský trh. Eh, tato dohoda také poskytne zelenou celé řadě malých a středních podniků. Zaznamenali jsme řadu stížností, že malé střední podniky nyní tvoří pouze 1% obchodu s Kanadou a já opravdu doufám, že po konečné ratifikaci této dohody Eh, toto procento vzroste. Protože eh, opravdu doufám, že největší výhoda bude právě pro malé střední podniky a nikoli pro ty velké podniky, jak se bojí někteří lidé. zadávání veřejných zakázek, to taky eh, vítězství pro Evropskou unii. Kanada je vlastně druhou největší zemí kde naše firmy budou moci se ucházet o zadávání veřejných zakázek v tedy jednotlivých provinciích. Nám také šlo o lepší eh, ochranu eh, evropských zájmů v rámci této dohody a investice. To možná není největší a nejdůležitější část, možná to byla trošku kontroverzní část pro některé z nás, já sám se toho nebojím. Myslím si, že opravdu máme dobrou dohodu. Opět eh, navrhujeme třeba velmi eh, objektivní a transparentní způsob výběru soudců, kteří budou rozhodovat v případě sporů, pokud k nějakým sporům vůbec dojde. Eh, potom máme také společný eh, nástroj pro výklad, eh, jinak je to smíšená dohoda a máme tedy prostor pro ještě hloubkovou analýzu ze strany Evropského parlamentu i národních parlamentů. Společně s panem eh, Langem jsme o tom právě diskutovali s kolegy z národních parlamentů, takže všechny potřebné nástroje jsou k dispozici pro to, abychom postoupili kupředu a já se těším na všechny vaše cené připomínky k tomuto navrhovanému doporučení parlamentu. Děkuji. Děkuji. Nyní stínoví zpravodajové, nejprve pan Mojsa. Děkuji, pane předsedo. Já předložím velmi střízlivý argument na základě faktů, právního textu a také k některým otevřeným otázkám. CETA je progresivní obchodní dohoda, nebo nejmenším je tam velmi progresivní prvek. Je to takový velký signál na globální úrovni, který ukazuje, že obchod a udržitelný rozvoj nejsou v rozporu. Vlastně zde došlo i ke změně eh, kanadské tradice, že eh, se uzavírají eh, nejrůznější vedlejší smlouvy a dohody. Ehm, Kanada dříve postupovala méně entuziasticky, co se týče třeba životního prostředí, ale my teď vlastně máme takový balíček, kam spadá pracovní kam stávají pracovní vztahy, životní prostředí, investice a další. A to je určitě prostě pokrok v obchodních dohodách. Žádná ze stran nes, nemůže porušit svá pravidla v oblasti pracovně právní sféry nebo eh, environmentální ochrany, eh, tak, aby podpořila obchod. Ustanovení, eh, co se týkající se udržitelného rozvoje, jsou závazná a vymahatelná, ale je pravda, že nejsou součástí toho všeobecného řešení sporů, kde se řeší e, vlastně i sankce. Máme tam potom takové měkčí e, navrhované řešení pro tyto oblasti, pro řešení sporů. Teď je otázka, jestli vlastně jsme někdy řešili e, tyto otázky sankcí a řešení sporů s jinými zeměmi, se kterými máme obchodní dohody. Na no to bych se zeptal komisi. Obě strany se zavázaly k brzkému přeskumu eh, vymahatelnosti eh, některých ustanovení, co se týče tedy pracovně právních vztahů, ale také životního prostředí. Mě by tedy zajímalo od komise, jaký to má harmonogram, jak to bude probíhat. V obou kapitolách, tedy práce a životní prostředí, se hovoří o eh, limitních hodnotách, které jasně ukazují vlastně trend směrem ke zvýšení ochrany, takže určitě tady nejde o podkopávání nějakých standardů. Eh, v podstatě i v souvislosti s takzvaným eh, Trumpismem, kdy se vlastně podkopávají některé klimatické, některé klimatické skutečnosti, tak je vlastně velmi důležité, že my tady podporujeme Mm, tyto záruky v oblasti životního prostředí. Proč neříct eh, trumpismus? Princip obezřetnosti CETA eh, se nedotýká tohoto principu v smlouvě, já tu smlouvu jsem četl slovo za slovem a našel jsem tam přinejmenším dvě místa, kde aniž bychom řekli tedy princip obezřetnosti, ale v podstatě se na to tam poodkazuje například článek 23.3.2 v té kapitole o právě. Strany uznávají, že v případě existujících potenciálních hazardů nebo podmínek, které by mohly být očekávány, že eh, povedou eh, k nějaké mm, eh, problémům pro fyzické osoby, tak je tady není, není, nemůže to být bráno jako důvod pro eh, rušení eh, ochranných opatření a to tež vlastně platí i v té kapitole pro životní prostředí. <clears throat> Kanada už eh, ratifikovala úmluvy Mezinárodní organizace práce a zavázali se, že tedy také budou ratifikovat poslední do července roku 2017. ještě tady jedna věc, která mě opravdu zajímá, a to je vlastně celá eh, ta eh, rozprava. Mm, komise na to někdy poukazuje, možná eh, nedostatečně zajímavě, že když hovoříme o těch obchodních dohodách, tak vlastně rozšiřujeme naše standardy, vyšší standardy po celém světě. A vlastně díky CETě ekonomika vycházející z evropských norem a standardů takhle je vlastně mm, se rozšíří i v Kanadě. Eh, oni se vlastně transformují na základě evropských standardů. A možná vlastně vede k větším rozdílům eh, v zemědělství, automobilovém průmyslu, textilu eh, oproti třeba USA. Samozřejmě ta větší ekonomika, jak si mm, trošku mm, předává své standardy té menší straně. A vlastně tedy přes toho, že máme přístup negativního seznamu, Máme tedy přílohu 2 a já vlastně nevím, jestli by tam nebyl nějaký sektor, který není dostatečně chráněn v této příloze. Vlastně všechny ty citlivé sektory, které dnes máme, si myslím, jsou tam zmíněny. Eh, dochází také k změně paradigmatu v ISDS a já si opravdu myslím, že to je opravdu velmi důležité téma jak pro tuto sněmovnu, tak pro mou skupinu. Takže než eh, o, nejde tady o ztrátu eh, pravomocí eh, vůči velkým multi, nadnárodním společnostem. Ještě máme důležitá kritéria pro zadávání veřejných zatázek a jsou tam prostě ještě velké výhody pro malé střední podniky. Také například je tam automati, automatické Eh, řešení celních otázek, testování při příjezdu. Eh, a ty výhody, které z toho plynou, opravdu jsou hlavně pro malé střední podniky více než nadnárodní společnosti. Takže je možné, aby eh, tyhle ty věci tedy jim pomohly řešit problémy vlastně cenově výhodně a Čeká nás ještě diskuse v následujících týdnech a měsících. A já si myslím, že většina kolegů SAD se budou moci rozhodnout podpořit to dohodu. Děkuji, kolegové, musíme trošku dávat pozor na čas, jinak nebudeme moci dát prostor všem. Takže prosím stručně. Pan Kempl, prosím. Mr. Chairman, here we go again. It's a bit like Groundhog Day, isn't it, where we wake up every morning. Dobrý den, je to takové zvláštní den, kdy se všichni ráno zbudíme, abychom ratifikovali CETA. EKR podpoří tento návrh a bude souhlasit. E, s tím je to nejlepší dohoda, jakou EU kdy uzavřela. Je to největší obchodní partner z EU, nej, rozvinutější ekonomika, má to, zahrnuje i to služby, to i služby, což je důležité pro Británii, veřejné zakázky, to je také dobré otevření e, provinčních vlád a tak dále. Je tam celá řada východ v té dohodě, jak jsme řekli, 99% nezemědělských tarifů padá téměř plný tržní přístup, 98, 92% zemědělství. Také tam není žádná eh, možnost um, přístupu trhu. Takže někteří se mohou podívat na CETA, hovořit na, o e, svobodě pohybu, e, než tedy dostanete přístup na trhy. E, Celkově je to dobrá obchodní dohoda, měli bychom ji všichni podpořit. Já bych apeloval na to, abychom zde všichni přestali hledat cesty, jak se tomu vyhnout. Měli bychom to ratifikovat, abychom co nejdříve z toho měli prospěch. Děkuji, paní Milišák. Děkuji, pane předsedo. Já budu respektovat, paní Schake, já budu respektovat časový limit, a, ale chci to říct eh, předem, aby všichni tedy, je dobré to říct čas, aby všichni buď mluvili hm, mm, pro detailu nebo ne. Hm, kolega za socialisté demokraty řekl eh, mnohé. Ta práce, které, kterou jsme dělali v posledních letech během jednání, abychom zajistili, že jednání jdou správným směrem, nejenom abychom se vyhli nebezpečí, eh, což je horké téma, ale také, abychom využili příležitosti, jako je přístup na trhy, zahrnutí služeb konstruktivně, což nabízí příležitosti pro naše občany. A je, myslím, jasné z těch konečných výsledků, jaký vliv měl Evropský parlament. A na to jsem pyšná. Je dobré, že jsme pracovali na tom, abychom zdůraznili různé aspekty, eh, které prezentovaly různé frakce, že jsme našli širokou většinu, minimálně v naší práci, která se odráží v konečném výsledku. Také je dobré ale podívat se na to, jak se svět mění. Neměli bychom ztrácet více času. Kanada je klíčovým partnerem transatlantickým, ještě důležitější, než byla před měsícem. Je to spojenec, je to partner, se kterým sdílíme hodnoty a měli bychom synchronizovaně pracovat v měnícím se světě na řešení řady problémů a posílení multilaterálního systému obchodu a e, získat větší podporu pro reformované mechanismy ochrany investic u mezinárodních soudů. Já si nedovedu představit lepšího partnera, než jsou Kanaděné. E, způsob, jakým probíhá ratifikační proces v Evropě, ukázal, eh, nebo vlastně byl takovým um, kouskouškou trpělivosti a mě překvapují, eh, teda ta překvapení jsou, mm, mm, doufám, že už skončí, už končí. Doufám, že harmonogram časový bude respektován ze všech stran v tomto parlamentu a minulé události za posledních měsících ukázaly, eh, že um, ano, um, má, můžeme toho hodně získat, ale také hodně toho ztratíme, když nebudeme seriózní. A um, nebo té vší práci, kterou jsme do toho investovali. Ano, marie Miner. Děkuji. Včera 455 organizací z občanské společnosti v Kanadě a EU vydali prohlášení, kde eh, vyjadřují své velice silné námitky proti CETA. To je tedy 455 organizací, které mají velkou podporu a um, pro, oni také mají za sebou poměrně podrobný přís, e, průzkum. Hmm. Nyní je na čas, aby Evropský parlament vysvětlil, co přesně budeme dělat a jaké možnosti máme. Já se chci zaměřit na osm bodů, které těch 455 organizací s námi, tedy o které se s námi podělili. Myslím, že jsou to důležité věci, které je třeba citovat, protože všechny tyto organizace posuzovalo tu dohodu z různých úhlů. CETA dává možnost zahraničním investorům obejít ekologickou a pracovně právní legislativu. Ehm, zvyšuje nerovnost, pravidla eh, nebude možné vynutit a CETA eh, činí Evropu a eh, mm, Kanadu zranitelnější v případě krizí. Omezuje ochranu data soukromí a ovlivňuje um, zásadní oblasti formování veřejné politiky. Musíme najít s nějakou odpověď, společnou odpověď na tyto obavy uh, občanské společnosti. Janik Žado. Co je tedy naše odpovědnost jako Evropský parlament v této věci? Eh, slyším ty co jsou pro, eh, apelují na naši kolektivní odpovědnost, eh, individuální odpovědnost vůči občanům, jejich zaměstnanost budoucí, eh, tváří v tvář civilizačním výzvám, které existují, tváří v tvář Spojeným státům s Trumpem. Když byla tata, tato dohoda vyjednávána, tak byl premiérem Kanady někdo jiný. Eh, eh, jednalo se o, eh, o mm, břidlicový plyn. Tehdy bylo řečeno, že to nebudeme dělat. Trudeau, který chce dělat alianci s Trumpem, který aby vyvážel tyto nerostné suroviny, protože Kanada není připravená na politiku, která by chránila klima jménem civilizace a e, lidstva. Co je naše odpovědnost? Minulý týden právní služba parlamentu nám poskytla určité vysvětlení. Já jsem nerozuměl, nejsem právník, ale měl jsem dojem, že je všechno hotové. Když je 38 interpret, interpretačních deklarací, tak my jsme dostali odpověď právní služby komise, která byla trošku jiná, co se týče kapacit eh, eh, rozhodovat o provizorní implementaci. A také právní služba komise žádá tento parlament, aby přijal dohodu, podle které nejrozumnější body, nebo nejci, nejcitlivější body, ty tribunály arbitrážní nejsou finalizovány jaká je, můžeme, možnost, můžeme potvrdit občanům, že kontrolujeme celou dohodu, kterou budeme ratifikovat, e, ty témata, která jsou nejcitlivější, ty arbitrážní tribunály, jste připraveni hlasovat pro něco, co nevíte, co neznáte, jak nakonec bude vypadat? To je neuvěřitelné. Kde je naše odpovědnost? Poslychněte si dohodu s kom, kom, ve výboru pro zaměstnanost. Nejsou tam výsledky, my nevíme, zda to bude dobré pro zaměstnanost v některých sektorech pozitivní, v jiných nev, negativní. Nevíme to. Je naší odpovědností vůči občanům, kteří čelí nezaměstnanosti, potvrdit dohodu která ovlivní průmysl, služby, zemědělství. Naše odpovědnost je rozhodovat při znalosti věci, nehlasovat o dohodě, která nebyla finalizována, kde neznáme ty dopady, jinak to e, potvrdí e, akorát právní sílu a suverenitu nadnárodních společností. Grazie Presidente. Colleghi, eh, nemmeno io voglio entrare nel merito delle argomentazioni. Děkuji vám, vážení kolegové. Já nechci hovořit o tom, kdo je pro a kdo je proti. Ještě než podepíšeme smlouvu, není normální, že se nejprve všechno překontroluje? Jak to, že loni, jak to, že minulý týden ve Štrasburku parlament nezvládl dohodu SETA a dohoda nebyla schválena. A to takže velkou většinou. Takže nemůžeme přece říkat, že tento materiál dobře neznáme, pokud se o něm hlasovalo. Tady nejde o to, jestli je to pro nebo proti. My musíme kontrolovat zákonnost. Potřebujeme text, který odpovídá evropským předpisům a představám občanů. Je to Výbor pro mezinárodní obchod, tak se to jmenuje, protože máme provádět kontrolu mezinárodního obchodu. Pokud nemáme provádět tuto kontrolu, tak proč vůbec se scházíme? Myslím si, že to jenom posílí nedůvěru občanů, pokud nezvládneme připravit postupy, které jsou dostatečně transparentní. Náš výbor přece ví, že máme smlouvy a legislativu schvalovat či odmítat. Musíme ale zároveň předkládat nové legislativní návrhy a nejenom na, le- na úrovni frakcí. I zde ve výboru bychom měli tyto podněty přinášet. Máme svoji povinnost vůči evropským občanům. Musíme získat zpět jejich důvěru. Ještě tady se hlásí čtyři další, takže rychle si to probereme. Děkuji. Já se pokusím o nemožné a budu se ho- snažit hovořit po švédsku, ale anglicky. Takže uvidíme. Někdy nevidíte přes stromy les. Funguje to i u vás ve vašich jazycích? Ano, výborně. Často debata o dohodě CETA se tak moc soustředí na každou maličkou drobnost, že nám uniká kontext. Odhlédněme od toho tedy, co je, o čem to je, o co se snažíme, čeho tím dosáhneme. Pokud provedeme takovou analýzu, tak zjistíme, že to je tedy sakra dobrá dohoda. O 55 zrostlo, zrostl vývoz EU někdy o 45 a SETA je opravdu dobrá a je dobrý důvod se domnívat, že z hlediska Evropské unie bude vývoz navýšen ještě víc. Od prvního dne zmizí některé tarify a do sedmi let dojde k úplnému uvolnění tarifů, včetně oblasti jako je zemědělství. A víme, že to je nesmírně komplikované Často se neplní eh, příslušné cíle, ale asi 92% poplatku a cel úplně zmizí. To znamená, že evropské společnosti budou mít přístup na trhy, kde bude každý rok pro ně připraveno 30 miliard euro. Budou existovat jasná pravidla týkající se duševního vlastnictví to znamená, že naše podniky budou mít jasná práva, vymezená práva na kanadském trhu a to je pro nás důležité. A z tradičního hlediska ty uzavřené sektory se najednou otevřou, jako je energetika, finanční sektor, jako je námořní doprava, jako jsou telekomunikace. A to není jenom dobré pro podniky v Evropě, protože výhody se dostaví i z hlediska spotřebitelů, kteří budou mít najednou možnost lepších služeb, lepších nákupů, lepšího zboží ve srovnání s dnešními dny. Pokud budete hlasovat proti, tak to není jenom nezodpovědné, ale je to naprosto nesmyslné. Děkuji, pane předsedo. Já se naopak domnívám, že je dobré, že se hlasování odložilo na příští rok, jak ve výboru, tak v plenárním zasedání. Já si myslím, že zásadně by proběhla naprosto rozsáhlá debata o dohodě síta nejenom zde, ale i v celém parlamentu. A to říká celá řada dalších výborů, celá řada dalších poslanců. A když se podíváme na zkušenosti s usnesením o TTIP, tam jste byl zpravodajem, tak se tehdy vytvořil konsenzus mezi jednotlivými frakcemi a aktivně se do celé věci zapojilo maximum lidí a tím, že lidé měli v tomto konkrétním případě pocit, že se zapojit nemohli a jeden, ať už, je, ať už to má jakýkoliv důvod, tak to v parlamentu vytvořilo nepříjemný tlak a je to velká škoda. Špatné na tom prodlení je to, že já nebudu hlasovat, protože budu mít eh, jiné povinnosti na mateřské dovolené, ale budu na vás všechny myslet v lednu a v únoru na vás budu moc myslet. A chci ještě říct si jednu věc. Musí proběhnout debata s národními parlamenty. Je důležité, aby se abychom se odklonili od otázek čistě jenom o tarifech. Musíme hovořit mnohem propracovaněji a promyšleněji, jak v tomto parlamentu, tak v rámci debat s národními parlamenty. A to proběhlo dnes například. Jeden problém spočívá v tom, že i kdybych bývala hlasovala, tak bych eh, hlasovala v souladu s tím, jak bude hlasovat moje národní delegace. A minulý týden ve Štrasburku jasně vyplynulo, že zde máme 38 různých prohlášení a ty dokumenty trošku pozměňují celou debatu o dohodě síta. Pro mnoho lidí je to zásadní, jsou to důležité dokumenty. Není totiž zřejmé, jak tyto dokumenty budou z právního hlediska dodržovány, jakou budou mít právní sílu a existovaly takové protichudné názory v komisi, v parlamentu, v právní službě, co se týče těchto jednotlivých prohlášení a stanovisek, že si myslím, že je třeba to více vyjasnit. A to tak, že ještě dříve, než se začne hlasovat. A to je naprosto zásadní. A je to zásadní proto, že i mimo parlament jsou protichůdná stanoviska. Zda byly všechny obavy dostatečně rozptýleny. Možná, že všechny nebyly rozptýleny a řada zúčastněných osob tvrdí, že ještě má své obavy. Ještě jedna věc. Ještě se zde pracuje na spoustě dalších otázek, co se týče pracovně právních práv, ICS a dalších. Na tom pracují kolegové a já se domnívám, že bychom měli mít jasný program, jak budou poslanci zapojeni do celého procesu přípravy. To by se mělo vypracovat, jaká je naše role přesně pokud jde o to průběžné um, období. Karolín Transvanajs. Děkuji. Pro mě je 2. února také důležité datum, protože to je v moje narozeniny, takže to je důvod. Eh, ne, eh, je důležité, je rozhodující, že o tom ještě dlouho diskutujeme. My jsme si všimli, jak že stále některé věci jsou nejasné a je důležité eh, s těmi 38 deklaracemi, eh, do jaké míry je to závazné, to také bude rozhodující. Eh, ICS, CS, my jsme schválili rezoluci, že se zeptáme soudního dvora, jak to vypadá se sjednotitelností s Evropským Eh, právem. Já vím, že Belgie to má zájem. Otázka je, zda, když už budeme eh, hlasovat, zda ještě podpoříme Belgii, aby se obrátila eh, na Evropský soud, aby mm, přesněji rozhodl ohledně ICS, jestli to je souladu s evropským právem. Pak je to tam udržitelnost bez sankcí, tam to také není zajištěno, práva pracujících a standardy a další je ten negativní seznam, když CETA je jedna z dohod budou, pro budoucnost, budou e, e, tam podobné přístupy i v dalších budoucích dohodách. E, já si myslím, že tyto negativní seznamy, to je, tady je důležité se podívat na to, zda mm, to, to tedy, že to tedy není to, co bychom chtěli pro budoucnost. Jsou tam tedy nejistoty a otevřené otázky, ale jak jsem řekla, 5. prosince se eh, řada věcí vyjasní. Nima Rodriguez. Myslím, že to je dobrá dohoda ve špatnou dobu. byla velmi poškozená tou eh, nejistotou, která vládne eh, v souvislosti s globalizací. v důsledku vítězství Trumpa ve Spojených státech a podobně. Po prostudování té dohody jsem dospěla ke dvou závěrům. Jedna z nich, to je otázka na komisi. Společná, inter, mm, společná prohlášení, interpretaci, to je dobrý nápad, protože největší obavy se týkají privatizace jsou mm, veřejných služeb, ekologická pracovní, práv, pracovní právo. Po, v některých eh, ohledech byly příliš vágní. Je pravda, že ta interpretační prohlášení to trochu vyjasňují. Proč to tam nebylo ale od začátku? Možná by to vyvolalo menší nejistoty a, nejistotu a obavy. Mohli bychom takto postupovat také i v budoucnu u nadcházejících dohod. Druhý závěr je toto. Velký počet lidí, minimálně v diskusích, kdy jsem byla já, z, eh, toho ví hodně málo o Kanadě. Když mluvíme o pracovních místech, měli bychom připomenout, že Kanada představuje 1,38 zahraničního obchodu, takže dopad na pracovní místa nebude významný. Otázka je, jaké doho- do- dohody chceme. A to je eh, hodnota, která, kterou má CETA. Co se týče privatizace veřejných služeb, Podívala jsem se na to, co se dělo v Kanadě. Tam nejsou privatizované služby. Není to země, která by mohla podkopávat naše standardy. To je důležitá informace pro nás jako zástupce občanů. A o ty se musíme podělit. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno ohledně hodnoty těchto prohlášení. Myslím, že je tady určitý zmatek, jak vyplynulo z setkání s právní službou parlamentu. Je důležité všechny otázky vyjasnit. Je důležité si také pamatovat, Eh, jaké důsledky by měla nedohoda s Kanadou. To je nejpokročilejší dohoda, nikdy nebude dokonalá. Myslím si, ale že tam je všechno, co by umožnilo, aby se tato dohoda stala vzorem do budoucna. Jinak, pokud umožníme dezinformace eh, v případě CETA, tak to, o čem diskutujeme, není obchodní politika, ale musíme se zaměřit na jejím zlepšování. A komise, hlavní vyjednavač za CETA eh, Japonsko a eh, Větnam. Má, Mauro, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Já doufám, že jednoho dne už si od Eh, sloužím svůj CETA trest a budu propuštěn. Já prostě odpovím na některé e, faktické otázky, nemám k tomu žádný komentář. Pan Mojza se zeptal, zda USA někde používali bilaterální e, eh, ISTS. Mm, já, bych, já si nedokážu před, z, z hlavy vzpomenout, nemůžu garantovat, že to je správná odpověď, ale je to řídká situace. Většina kontraverzních záležitostí se řeší také v rámci VTO. Většina toho, co přidáváme, jsou věci, které eh, státy řeší bilaterálně mm, vedle VTO, mm, v rámci VTO, takže jsou zřídka se vyskytnou čistě bilaterální spory preferuje se v, m, mm, řešení sporů v rámci VTO. Pokud je tam regulační aspekt, tak my jsme se dohodli, že budeme privilegovat, preferovat eh, VTO, především fitosanitární opatření. Ex, to je explicitně v té dohodě. Co se týče časové linie, revize uplatnitelnosti, kapitoly o mm, životním prostředí obecně eh, k revizi ICS. Ta dohoda je úplná, hotová, nic tam nechybí. Co my jsme udělali částečně v společné interpretačním prohlášení s Kanadou, částečně jako závazek ze strany komise, co jsme projednali dopředu kdy si myslíme, že Kanada s tím bude souhlasit, je, že ta dohoda obsahuje řadu revizních klauzulí. Podle té dohody není přesná časová linie, kde by to mělo být a jaký výsledek by to mělo mít. To relativně otevřené. My jsme se zavázali, že ty klauzule uplatníme brzy a že revize půjde směrem, jaký jsme přesně popsali. To může nastat, pokud pouze až dohoda vstoupí v platnost. Jinak e, začne nové jednání, což Kanada odmítla a to komise nedoporučuje. Takže dohoda je hotová, my uděláme změny v důsledku těchto revizí v budoucích. Ta dohoda má mechanismus změn. Co se týče mm, pracovně právních, ekologických eh, otázek, v závislosti na výsledku revize. Ale pokud eh, tam bude, tak to bude plná modifikace, to znamená stejná jako ratifikace. Bude to obsaho, zahrnovat Evropský parlament. Parlament bude muset souhlasit se změnou, s novelizací té dohody také budeme potřebovat formální mandát. Bude to záviset na eh, dohodě s Kanadou. Co se týče ICS podobně, paní Kirsten Darling se ptala, jaká bude účast parlamentu. Zase, i když, i pokud by to bylo jednoduché rozdělení, rozhodnutí, tak není možné, aby se to neprojednalo v tomto parlamentu. Komise bude informovat parlament, komise bude diskutovat téma v parlamentu a ve věci takové důležitosti vzhledem k roli parlamentu, jakou sehrál při utváření nového ICS, já ne, nechápu, jak si komise ne, by mohla nepřát, aby tady byla diskuse v tomto parlamentu předtím, než cokoliv dohodne s Kanadou. My věříme, že eh, jakékoliv změny dohody nastanou pouze, pokud bude plná podpora evropských institucí, rady a parlamentu. časovému harmonogramu my jsme zahájili diskusy s členskými státy o ICS. Nyní začínáme jednat s Kanaděny. Naši kanadští kolegové jsou zaneprázdnění, protože Kanada musí změnit celé velké množství legislativy pro implementaci CETA, což není případ Unie. V tuto chvíli preferují legislativní práce, je to otázka týdnů, než s nimi začneme jednat o podrobnostech ICS, kdy budeme mít jasný pracovní program. K otázce uplatnitelnosti, vymahatelnosti pracovně právních ustanovení, tak ta otázka je obecnější. V Evropě probíhá debata v řadě členských zemí, v radě, v tomto parlamentu. Komise bude potřebovat politické vedení ze strany Rady a parlamentu na to, kam směřovat tuto revizi. A komise studuje, co se stalo v této věci jinde na světě. Bohužel je relativně málo konkrétních důkazů toho, jak ty systémy fungují. Podíváme se, co tam je, když se vrátíme ke studiím na základě eh, v základech současné politiky a my budeme informovat radu a parlament co nejdříve. Nemohu říct nic bližšího, toto je jasné, eh, jasná doporučení ohledně cílů efektivní vymahatelnosti, ale je tam relativně málo eh, mm, směřová eh, doporučení, jak se k tomu dostat. Je to ale Eh, urgentní záležitost pro komisi. Pár drobností. CETA, a to chci říct jasně, neumožní investorům nebo komukoli jinému, aby obcházel evropskou ekologickou legislativu nebo jinou legislativu a neovlivňuje naši Eh, schopnost regulovat veřejné služby a zřizovat tak, jak se to každý jednotlivý zodpovědný orgán v Evropě přeje. To jsme eh, řekli jasně v interpretační deklaraci. Kanada s tím souhlasí. Kanada je pyšná na své veřejné služby, stejně jako členské státy, které se na tom shodnou. Proč jsme to neudělali od začátku? Protože řada věcí nebyla eh, dostatečně jasná. Možná jsme to měli vědět. Nyní teď, co víme, eh, že je potřeba toto vyjasnit, tak příští dohoda bude mnohem jasnější. Já jsem připraven se vsadit, že budeme potřebovat interpretační deklarace v celé řadě jiných věcí, které nebudou jasné vzhledem k k složitosti této dohody, tak je nepravděpodobné, že se nám podaří dosáhnout jasna e, ve všem budoucnu. Na druhou stranu to je určitá lekce, jak řešit to, co je méně jasné, než co jsme si mysleli ve finální verzi. Měli bychom do toho vstoupit dříve, abychom mohli dříve o tom jednat s partnery, když uzavřeme dohodu, z diskuse s občanské společnosti bychom měli eh, vidět, že celá řada věcí není dostatečně jasná. Měli bychom mít možnost to rychleji vyjasnit, efektivněji než v minulosti, ale já předpokládám, že šance, že se toto stane, eh, opět opakují v jiných věcech. Takže tyto změny budou eh, v budoucím jednání. K otázce toho, zda Belgie rozhodne z nějakého důvodu, eh, včetně žádosti Baloňska, eh, aby, že si vyžádá stanovisko soudního dvora k kompatibilitě ICS. Já nemohu posuzovat postoj Belgie, vztahy s federální vládou. Já jsem měl možnost se účastnit některých těchto diskusí. Bylo to fascinující, pane předsedo ale komise často neví, jak členské státy uvnitř tedy fungují. Já jsem nikdy nebyl národním vnitrostátním úředníkem, takže je zajímavé vidět, jak to funguje uvnitř jednoho státu evropských záležitostech. Jedna věc je jasná. Ta žádost byla formulována ve spojení s dalšími věcmi, které chceme přidat do ISDS. A málo by to smysl, kdybychom to změnili, komise by měla jistotu, že nevyjednáme nic, co není kompatibilní, ale když už jsme to vyjednali, Kanada to odsouhlasili, eh, dáme to do rady a parlamentu pokud členský stát chce ověření kompatibility s radou, dobře. S tím není problém. Co oznámila baloňská vláda je, že eh, parlament si přeje vidět ty změny a přeskoumat je předtím, než se rozhodne, že Eh, zdá tedy ratifikuje CETu. Komise se zavázala, že udělá ty změny s Kanadou včas. I pokud to neřekli, celá řada dalších parlamentů se k tomu může postavit podobně. A tyto změny nenastanou, aniž by se parlament, tento parlament k tomu mohl vyjádřit. Takže komise věří, že to bude fungovat dobře. Děkuji. Mr. Fabrix. Děkuji. Pan um, today? Já jsem velice vděčný za tuto diskuze. My si projdeme všechny podněty a náměty a samozřejmě vám dáme vědět. Dáme vědět všem, kteří se debaty zúčastnili. Myslím, že je důležité si vyslechnout nejenom to, co říká hlavní vyjednavač. Podle mého názoru je to velice důležité si uvědomit, že není možné obcházet jakkoliv evropské předpisy. To je jedno hlavní sdělení a myslím si, že tohle je třeba vzít maximálně v potaz. Ještě také mi jde ale o včasnou ratifikaci této dohody. Myslím si, že obsah a forma by měly jít ruku v ruce a domnívám se, že z hlediska obsahu už jsme blízko cíli. Děkuji. Budeme hlasovat, jak už jsem říkal, 24. ledna, což znamená, že 9. prosince v 6 hodin bude lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Připomínám, že obsah pozměňovacích návrhů je omezen. Jde o pozměňovací návrh ve smyslu ano, ne. A jak bylo sjednáno politickými frakcemi, doplňkové poznámky se mohou dostat i do jednotlivých usnesení o obsahu i do politických usnesení, která budou na plenárním zasedání v únoru. Já bohužel teď musím na půl hodiny pryč a Martin bude předsedat po tuto dobu za mě. Děkuji. Sorry, excuse me, I, I have a point of order. Já se omlouvám, mám procesně poznámku, jenom si to chce vyjasnit. Asi všichni vědí, jaká je odpověď, ale já nevím. Co se myslí tím omezením pozněcích návrhů k hlasování na 24. Jde o to, že je to pouze souhlasné vyjádření. Můžete tedy souhlas měnit na nesouhlas nebo naopak. Tomu nerozumím úplně, ale vynasnažím se to pochopit. V tomto usnesení lze pouze říct, parlament schvaluje či parlament neschvaluje. To znamená jedno nebo druhé. Bod 18. Vyhodnocení vnějších aspektů eh, řízení boje proti nezákonnému obchodu. Paní Bigging je zpravodajkou, má hned slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, to jsou hlavní uh, výlučné kompetence Evropské unie. To znamená, že všechny země mimo EU musí podléhat eh, celním předpisům a celním omezením. V této fázi řada podniků vykázala určité nesrovnalosti a nejednotnost, co se týče celních postupů. Snaží se obejít určité předpisy, to znamená, že to celé má z jejich hlediska trvat kratší dobu, celé proclení má trvat kratší dobu. To znamená, že dochází k určitým posunům země od země, po, po, potom to také vede k většímu výskytu padělaného zboží, má to svůj dopad i na zaměstnanost a samozřejmě i na daňové příjmy. Vidíme zde trvalý nárůst od roku 1998 až po rok 2015 u zboží z Hongkongu, Číny, Turecka, Indie a dalších zemí. Ten nárůst dovozu je ohromný. Na druhou stranu celní dohody byly vypracovány proto, aby se uh, celý ten řetězec, jak se zprůchodnil a aby se podpořila rychlost procení. Spolupracuje se na tom i se světovou organizací VTO. Dále se pracuje na ochraně duševního vlastnictví, která se týká asi 95 eh, zboží, je to 35 pracovních míst a 35 na HDP. Dotýká se to malých i středních podniků. A ochrana duševního vlastnictví je zde naprosto zásadní. Postupy se ukázaly jako neefektivní. Je třeba provést harmonizaci, jelikož bez ní zaznamenáme velký negativní dopad na obchod a trhy a daňové výnosy. To všechno je navázáno na clo. OECD konstatovalo, že v některých zemích dochází k desetiprocentnímu nárůstu kartelového jednání. A to by znamenalo 30 miliard euro navíc, pokud by k těmto kartelovým situacím nedocházelo. Pochopitelně my se snažíme o co nejlepší výsledek a těšíme se na spolupráci s dalšími kolegy. My hovoříme s celními orgány a úřady, provádíme další kontroly. To všechno, co zjistíme, se promítne do zprávy, všechny poznatky se tam objeví. Já vám e, mnohokrát děkuji a budu sledovat celou debatu. Děkuji. Děkuji a stínový zpravodajové za EPP. Paní Benz, prosím. Mikrofon, prosím. My vítáme pracovní dokument, ale zároveň se také těšíme na situaci, kdy celý návrh bude mnohem propracovanější v celé zprávě. Efektivní spolupráce eh, celních orgánů mezi 28 členskými státy sehrává zásadní roli, pokud jde o nové rozby, nové, eh, nová nebezpečí celní unie. Některá pravidla jsou opravdu velmi zatěžující a působí zásadní překážky pro obchod našich malých a středních podniků. Jsou zde problémy nedostatečné efektivity celní zprávy, máme zde velmi složité předpisy, složitá pravidla, zatěžující pravidla působící překážky obchodu, ale to nestačí ještě navíc je výběr daní značně neefektivní. Dále do toho vstupuje organizovaný zločin. Eh, asi 15 za loňský rok tvořili ehm, tvořili, tvořilo zadržené zboží. Jenom za minulý rok to bylo 15 milionů euro. Z tohoto důvodu potřebujeme důkladnou analýzu, vyhodnocení dopadu, analýzu výhod a nevýhod, aby bylo jasné, zda nová pravidla a nová legislativa se v praxi osvědčí. Existuje řada problémů UCC. Tento proces je velmi starý a stávající kritika je taková, že zde do toho vůbec nesupuje analýza výhod a nevýhod. Máme zde pracovní program, který se nevyhodnocoval z hlediska e, dopadu a zamýšlíme se i nad tím, jaké e, dopady to bude mít na zaměstnanost a fiskální problematiku. Musíme zjednodušit celý systém už pro blaho malých a středních podniků, tak aby celní zpráva nebyla tak strašně komplikovaná. Musíme zajistit hladký průtok zboží přes eh, hranice. Tento pracovní dokument hovoří o různých kontroverzních záležitostech. IMCO je hlavním výborem, jež na tom pracuje a Naším prvořadým cílem je dosáhnout a naprostého souhladu s dalšími předpisy. Děkuji. Děkuji za SAD. Paní Rodriguez, prosím. Děkuji, děkuji také paní zpravodajce za skvělou práci. Děkuji za tento pracovní dokument, který máme před sebou. Jsem si jistá, že <clears throat> spolupráce bude plodná a že eh, paní zpravodajka také zapracuje naše návrhy. Tato zpráva přichází ve správnou chvíli. Celní unie je eh, velkou eh, výhrou Evropské unie, ale zatím jsme ještě úplně vzdáleně od plně harmonizované celní unie máme vnitřní trh, ale když máme vnitřní trh, eh, kde ne všichni dodržují pravidla do stejné míry, eh, vzniká, řekněme, nekalá eh, soutěž. A pak se do toho ještě dostávají produkty ze třetích zemí. teď vlastně je eh, to tak, že velmi často ehm, jsou země, které třeba jsou i laxní, eh, co se týče ehm, hlídání, eh, dodržování požadavků, které jsou v Evropské unii nastaveny. A samozřejmě také odlišný přístup k sankcím. Existují třeba i přístavy, kde ty eh, sankce nebo různé poplatky, které jsou vyžadovány, jsou nižší než jinde. Takže je potřeba, abychom se dohodli eh, na něčem, co bude odrážet naše eh, základní hodnoty. To platí samozřejmě i pro ochranu spotřebitele. Protože pokud dochází k různým porušováním těchto důležitých zásad, tak máme někde problém. Samozřejmě dobré dosáhnout větší harmonizace a zjednodušení postupu. Ale takto zatím mi to nestačí. Jenom připomenu, že jsme měli cestu eh, výboru INTA do Valencie tam jsme se seznámili se všemi výzvami a problémy, kterým čelí přístavy. Náš přístup musí být vyvážený, musí samozřejmě také odpovídat eh, požadavkům v oblasti cel. Je ale potřeba si také přiznat, že někde máme nekalou soutěž a nedostatečnou ochranu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nevidím tady nikoho za EKR. Takže Alde, prosím. Merci, monsieur le président. Euh, je veux moi aussi dire que le, le, le rapport qui nous est Ta zpráva, která byla navržena, jde správným směrem. Já souhlasím se vším, co bylo řečeno. Všichni souhlasíme, že ten rozdíl je obrovský v aplikaci eh, celní unie a že to nemůže takto Eh, pokračovat, protože jsou tam velké rozdíly v kontrolách, takže není vlastně efektivní celní unie. Ehm, mm, my chráníme naše eh, duše, práva duševní vlastnictví proti padělání, mm, chráníme mm, označení zeměděsného původu, je třeba větší harmonizace, ano, je třeba lepší spolupráce mezi celními zprávami, aby byly tyto nesrovnalosti odstraněny, abychom měli plán boje proti um, padělání, který by byl um, efektivní a také dialog uh, Mm, nebo hlubokou spolupráci se státy, o kterých víme, že vyvážejí padělané výrobky, protože jsou identifikovány. Možná bychom mohli tedy posílit spolupráci. Ehm, dále ehm, poslední bod, ehm, možná bychom si mohli položit otázku, zda členské státy celní unie, které nejsou členy EU, jaký typ vztahu budeme mít. Mám na mysli Turecko. V každém případě toto je velice aktuální téma. Dlouhodobému hlediska bude zajímavé si klást tyto otázky. Děkuji vám. Děkuji. Za GUE. Graag aan dit eh, debat een ehm, gelijk speel. Děkuji. Já bych k tomu chtěla dodat, že pro nás je důležité, abychom měli stejné podmínky pro všechny v Evropské unii. Na druhou stranu nechceme <clears throat> přetížit přístavy Eh, přílišnou byrokracií. Takže by stálo za to, kdyby eh, takhle komise předložila eh, nějaké návrhy, jak bojovat i vlastně proti tomu nelegálnímu obchodu. A také by stálo za to vyslechnout si zaměstnance. A co třeba mezinárodní dodavatelské řetězce. A konečně je velmi důležité, abychom nezapomínali na roli životního prostředí. Nevidím nikoho za zelené nebo EMF, takže se obracím na komisi. Já jsem zde za DG Trade. Thank you very much for the floor. My name is Susanne. Děkuji za slovo. Jmenuji se Suzana Eigner. Já jsem zde za DG Taxo. takže mě se samozřejmě eminentně týká tato rozprava. Já eh, děkuji za skvělý dokument, který schrnuje všechny výzvy, se kterými se potýkají cla v dnešní době při plnění své role, protože tady jde vlastně o velmi široký úkol. Jednak je o e, podporu e, legálního obchodu, zároveň taky jde o boj proti nelegálnímu obchodu a je také potřeba zajistit, že máme spravedlivé podmínky pro všechny hráče v Evropské unii. Tady jde o celou řadu aspektů, eh, které se vztahují k clům. Já tady eh, zareaguji na některé starosti, které zde eh, někteří členové vyjádřili. Celní unie je jedním ze základních pilířů evropské stavby která samozřejmě podlehá také komerční politice, obchodní politice. Přispívá k vnitřnímu trhu. Je zřejmé, že po téměř 30 letech, kdy vznikl původní celní kodex, to bylo tedy naprosto nezbytně nutné už eh, cla modernizovat a <clears throat> přijmout a implementovat novou legislativu, tedy eh, kodex Unie pro cla, všechny obavy, které jste zde vyjádřili, jsou také obavami komise. My jsme opravdu s vámi v plné schodě. Plná harmonizace a vlastně ekvivalentní implementace celních pravidel ve všech členských zemích je klíčová. A to je jeden z důvodů, proč eh, unijní kodex byl přijat Určitě jste slyšeli už o tom předešlém eh, modernizovaném eh, kodexu. Teď vlastně zase máme eh, tohle, to, co máme nyní, je přepracovaná verze toho posledního kodexu. Teď vlastně jde o to, že vývoj legislativy a vývoj informačních systémů se pojí. Takže nám jde také o plnou automatizaci všech postupů do roku 2020 s plnou harmonizací provádění, což bude umožněno informačními eh, technologiemi. Stejné eh, požadavky na údaje budou platit všude pro postupy, které byly takto eh, streamlinovány, řekněme zjednodušeny, tak aby se to řešilo, ať už je to tedy vývoz nebo dovoz vždycky v tom členském státě a všechny ty postupy budou eh, elektronické. Takže budou využívat elektronické systémy tak, abychom zajistili, že ve všech členských státech máme stejný přístup. Také jsme se snažili přizpůsobit eh, legislativu realitě v eh, obchodu Zaměřujeme se tedy na usnadnění obchodu, chránit evropské finanční zájmy. To také stojí v tom eh, textu paní zpravodajky. Potom malé a střední podniky a jejich eh, starosti bereme na vědomí, bereme je v potaz. Naleznete řadu informací na naší webové stránce, eh, včetně vodítek, která popisují, jak provádět legislativu. Jsou tam příklady osvědčených postupů, včetně toho, jak ehm, mohou podávat žádosti malé podniky, třeba které si chtějí zažádat o status eh, autorizované společnosti. V dokumentu se poukazuje na nedostatečnou eh, jednotnost eh, implementace. Já vím, že tedy vaše ehm, některé připomínky překračují i e, to, co definuje legislativa, protože e, tenhle ten kodex e, platí pro situaci od 1. května tohoto roku, potom se to všechno samozřejmě uplatňuje krok za krokem, takže plný dopad opravdu uvidíme až v roce 2020, kdy už to bude všechno v provozu protože prostě některé systémy stále ještě využívají eh, papírové formuláře a postupy, protože eh, ta, eh, ten plný přechod na elektronický na elektronické postupy samozřejmě trvá nějakou dobu. Tyto systémy jsou opravdu komplexní a je tady potřeba, abychom zajistili, že všechny členské státy táhnou za jeden pro vás, že tedy nemáme jenom jednotný systém, máme tady vlastně propojené systémy, které se takto připravují, tak aby tam nedocházelo k nějakým rozdílům v implementaci. E, nedostatek jednotnosti, e, na který poukazujete, jistě tedy překračuje legislativu. A členské státy jsou si toho určitě taky vědomi, že tento kodex může být implementován efektivně a účinně pouze, pokud eh, se bude postupovat tak, jako kdyby tam byla jedna administrativa, jedna zpráva a pokud samozřejmě budou spolupracovat se zprávou, která zodpovídá taky za jiné postupy, pokud budou spolupracovat eh, eh, třeba také s policejními složkami a pohraniční stráží a celníky. Jinak jsme v vydáme sdělení, které bude přijato na konci tohoto roku, které se bude věnovat revitalizovanému partnerství mezi členskými státy a komisí. A tam se bude řešit vlastně některé, ty věci, na které poukazujete ve vašem dokumentu. Třeba efektivnější vymáhání pravidel, lepší koordinací služeb na místě, silnější role eh, zprávy, cel. Potom samozřejmě také dlouhodobá, eh, techn, dlouhodobá strategie pro IT, a také samozřejmě řešení finančních potřeb. Toto sdělení se bude také věnovat těm tématům, o kterých jste hovořili. To je ten problém výběru přístavu podle výhodnějších podmínek. Myslím si, že legislativa říká jasně, že stejná pravidla platí ve všech členských zemích. My tedy pokračujeme v dialogu se členskými státy, tak abychom zajistili, že legislativa bude implementována stejně. Ale samozřejmě potom máme třeba různé vybavení, různé kapacity členských zemí. A to se tedy všechno řeší v tomhletom sdělení eh, takzvané governance zprávy a řízení. Tam jde třeba také o vybavení, eh, vybavení pro detekci a pro, podobně. Takže my eh, potom budeme mít eh, budoucí generaci programů v rámci příštího víceletého rámce. Protože ona je pravda, že prostě to vybavení je poměrně nákladné a některé země jsou prostě lépe vybaveny než jiné. Takže tam jde zase o tu otázku finanční podpory. Jiná naše strategie se také věnuje eh, těm tématům, které jste na, eh, zmiňovali, to je vlastně akční plán pro celní rizikové řízení. Tam vlastně jde o to, abychom zlepšili řízení rizik na, eh, poli, na celém poli EU i v oblasti cel. Pak máme i jiné iniciativy, včetně ze strany jiných agentur. Přijali jsme zprávu o pokroku, to bylo v červenci tohoto roku, po dvou letech, protože ta strategie pochází z roku 2014. A potom budeme mít také závěry rady, které budou přijaty 6. prosince. Ty se obrací na komisi a členské státy, aby zvýšili synergie a také, aby posílili mezinárodní spolupráci. tady vlastně e, e, tato tyto závěry se pojí se vlastně e, také schválením ze strany rady této strategie. Já si opravdu myslím, že ty věci, které jste zde nadnesli, jsou řešeny. Zpráva také zmiňuje sankce. Zpráva, práce tedy na dané směrnici probíhá. Komise vítá stanovisko parlamentu k našemu návrhu. Bylo asi velmi jasné, že jste chtěli zdůraznit potřebu harmonizování sankcí, My se teď zabýváme těmi navrhovanými pozměňovacími návrhy ze strany parlamentu. Ochotně budeme spolupracovat s parlamentem a věříme, že tuto směrnici budeme eh, moci eh, potom přijmout, protože to je opravdu důležitý nástroj pro to, abychom měli záruky, že členské země budou mít k dispozici sankce a že e, mohou vlastně přistupovat e, k té věci e, rovnoprávně. Omlouvám se, mohli, mohla byste prosím dokončit svůj příspěvek k IPR. Vyslechli jsme si všechny příspěvky. Je to něco, čemu přikládáme velký význam, eh, vlastně i v, s ohledem na spolupráci s Čínou, ale i s jinými zeměmi, to také včetně na mezinárodní úrovni. Potom máme společné operace, které eh, zahrnují Europol, OLAF a jiné země a jiné agentury. Takže mnohokrát děkuji za tento dokument. Ještě jednou opakuji, že rádi přispějeme, rádi zodpovíme všechny otázky, které byste mohli mít. Děkuji mnohokrát, děkuji za to um, ehm, odpověď, která šla opravdu do hloubky. My prostě musíme skončit do pěti hodin, protože musíme jít do jiné místnosti na druhou část um, ehm, toto zasedání. Ještě paní Begin. Per eh, questo primo scambio di vedute su quello che comunque... Děkuji vám, kolegové, za první výměnu názorů. Je to pracovní dokument nakonec stále ještě. A já samozřejmě vyčkám, jaké k tomu máte postřehy a postarám se, aby se tyto postřehy promítly do návrhu, který by měl být v, v horizontu několika dní hotov. Chtěla bych ještě upozornit na to, že ve výboru ENTA už eh, pracujeme na tom, co jsme rozpracovali ve Valencii v říjnu. To znamená, že budeme pokračovat tímto směrem. A já se i osobně setkávám s celé, celou řadou uh, podniků, subjektů v jednotlivých městech, v jednotlivých přístalech a jejich obavy jsou dostatečně dobře známy. Já od nich dostávám velmi užitečné podněty a já děkuji komisi za to, jakou podporu nám poskytuje. A my vám na příštím zasedání zase nabídneme aktualizace. Děkuji, tím jsme dokončili tento bod. Čeká nás bod číslo 19, návrh ehm, rady k protokolu eh, k obchodním a civilním leta, letounům. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde o více straně, strané dohodě mezi 30 státy. Jde o obchodní a civilní letouny, kde se platí veškeré clo a veškeré dovozní clo. Řeší se to podle národních pravidel a předpisů, pokud jde o nabídková řízení. To znamená, že v tuto chvíli to nepatří pod eh, rozsah SETA. Ale mohlo by se to dostat do jedné z příloh? Harmonizace a vysvětlení, vyjasnění celé situace mm, nás teprve čekají. Loni bylo sjednáno, jakým způsobem by měly vypadat jednotlivé přílohy, aby zapadaly do celkového rámce evropských obchodních smluv a příslušných politik Evropské unie. To je otázka technické transpozice, což je něco, čím se výbor v tuto chvíli zabývá. Děkuji. Děkuji vám. Za EPP nebo za EKR tady nikoho nemám, takže opět předávám slovo stínovému zpravodaji ALD. Extrêmement technique, <laughs> c'est une mise en... Velice rychle je to velice um, technické, týká se to um, letectví. Já podporuji zpravodaje a um, vás informovat dále k této otázce. Tak to bylo divuhodně. Gue, já budu hovořit trošku déle, ale souhlasím s tím, co zaznělo. Já se přepoji k tomu, že jsou zde i technické aspekty, které se zde uvádějí, na tom se také shodneme, ale chci upozornit na jiný problém. Poslední nález VTO k Boeingu a Airbusu a bylo to až letos, kdy Mezinárodní letecká asociace chtěla eh, zavést tržní opatření k, k měřením emisí v letectví což je stále ještě jeden z typů dopravy, který je z hlediska ochrany klimatu nejnáročnější někdy existují dotace, které potom velmi zlevňují provoz a dostávají se do letadel motory, které zase více znečišťují ovzduší. Takže bychom se mohli zamyslet i nad těmito technickými aspekty do budoucna a to tak, že víc, abychom s tímto i rozpracovali další související otázky, jako je právě uh, ochrana letounů a strategie, jak vyvážet výrobu a dotace a subvence státu. Děkuji. Komise, pan Melí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já velmi stručně. Bylo řečeno, že je to jenom technická transpozice celá materiálu z roku 2007. Já děkuji poslancům INTA za práci. Abyste věděli, tak v Ženevě probíhá tento proces velmi intenzivně. Některé země již protokol podepsaly. Já bych chtěl všechny podpořit v tom, aby se k těmto připojili. Děkuji. Pozdějící návrhy máme doručit do 15. prosince, protože ve výboru by se měly přijmout 24. ledna. No to asi nebude nejkontroverznější téma toho dne, se myslím. A v plenárním zasedání by se mělo hlasovat o tomto materiálu 2. března. Tím se dostáváme k poslednímu bodu, bod číslo 20. se do Valencie, která proběhla v říjnu. Měli bychom se schrnout závěry této mise. Byla to velmi plodná mise ve všech směrech. Já jsem tam nebyl schopen být, ale řešili se tam systémy ochrany IPR, stanovování jednotlivých evropských norem, spolupráce s jinými zeměmi, možnosti dalšího zlepšení. Celá situace pro mladou generaci a malé, mladé, malé a střední podniky. Hovořili se, hovořilo se zde na pracovní večeři o regionu jako takovém, hovořilo se o vývozu. Valencie je druhý nejvíce se angažující region ve vývozu ve Španělsku. Obavy se týkají TFA, ty typ, eh, SETA a překvapivé pro vás nebude, že ty obavy se týkaly také Brexitu. Přístav ve Valenci je ve středozemním moři největší, takže se zde žádá jednotný systém sankcí a eh, předpisů. Nechceme, aby si jednotlivé podniky vybíraly podle vhodnosti celních opatření a celních postupů eh, Evropské přístavy. Děkuji. Děkuji. Byla to hrozná škoda, že jste nemohli jet s námi. To je opravdu škoda. Děkuji. Nemáme-li další dotazy tak já uzavírám část jednání, která probíhá v této místnosti. Čeká nás ještě eh, další zasedání, které ovšem proběhne v jiném sále. Děkuji.